Dobré ráno. Moc se omlouvám, že jsem přišel trošku pozdě. Musel jsem hovořit eh, s panem Plasty eh, Leftenemem. Bavili jsme se o nepřípustnosti některých eh, pozměňovacích návrhů. A teď jako předseda musím rozhodnout, zda všechny pozměňovací návrhy jsou přípustné či ne. Mám tady Gerberda Weise, který mi také pomáhá ze sekretariátu, ale musím potom rozhodnout sám, takže předtím musím také hovořit eh, s zpravodajem. Jak jsem říkal včera, dnes nebudeme hlasovat o zprávě pana Bragetyho, který se týká mobility pacientů, to jenom říkám těm, kteří zde tady nebyli. Důvod, proč o tom dnes nebudeme hlasovat, je ten, že výbor pro životní prostředí se obrátil na výbor pro právní záležitosti a žádá o pomoc a radu ve věci právního základu. Navíc, jako předseda tohoto výboru, budu muset tuto otázku probrat s panem předsedou Ouským, protože musíme prodiskutovat pravomoci našich dvou výborů. Je tady určitá neschoda, čili to se budeme muset vyjasnit. Bavil jsem se s panem Bragetym, potom tedy budeme tuto otázku probírat s panem Ouským. Tím pádem musíme odložit toto hlasování. A jako první bod na našem hlasování je bod 13, Lase Lechtinen. Je tady několik věcí, o kterých nebudeme hlasovat. Je to číslo 1, 35 a 46. Jak už jsem říkal, probral jsem tyto pozměňovací návrhy se spravodajem, se sekretariátem a rozhodli jsme, že tyto návrhy jsou nepřípustné, nebudeme o nich hlasovat. Tím pádem se dostáváme k samotnému hlasování. Kompromis A. Kdo hlasuje pro? Proti? Zdrželi se hlasování? Schváleno? Prosím. Bohužel není slyšet, není mikrofon. Ano, budeme to eh, o tom hlasovat elektronickým způsobem, až vás požádám, ale když eh, vidím, že to je jasné, tak nebudeme hlasovat elektronicky. Eh, dvoj, 22, 23, 24, 25 to jsou identické. Návrhy, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to elektronicky zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Takže v případě socialistů tam byl snad hlas navíc, ale nezáleží na tom. Takže je to 20 ku 22. Tím pádem odpadají. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to prošlo, ale zkontrolujeme elektronicky, takže hlasujeme o 27. Budeme hlasovat ještě jednou. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 26 pro, 18 proti. Nikdo se nezdržel hlasování. Tím pádem schváleno. 26 odpadá, 28. Kdo je pro? Proti? A omlouvám se, odpadá to. Tento pozměňovací návrh odpadá. Takže 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Třicítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 31. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno? 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Třicet pětka je stažena, třicet šest a třicet sedm. To jsou identické návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 41, o tom nehlasujeme. Čtyřicet dvojka byla zamítnuta. Omlouvám se, takže naopak hlasujeme o 41. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 46 je, jak jsem říkal, nepřípustné, takže 48, kde pro? Spolu se zpravodem jsem rozhodl, že to bude nepřípustné. Nezdůvodníte to? Ok, Motiveringen er kommissionen kan inte... Eh, eh, Ten důvod je takový, že komise nemůže být požádána, aby požádala eh, členské státy, aby zavedly právní nástroje v tomto případě, čili není tento úkol na komisi. Parlament to může udělat, ale komise to nemůže udělat člen. My to můžeme udělat jako parlament, ale nemůžeme žádat komisi, aby něco takového udělala. Takže takto jsme se dohodli se sekretariátem. Dobře. Dále, další je 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 58. Kdo je pro? Pardon, 49. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 51. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Zamítnuto 52, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 53, kdo je pro, 53 a 54 dohromady. Tak, kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 55 a 56. Hlasujeme o obou. Kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. 57, kde pro? Proti, drželi se schváleno. 58, oddělené hlasování. Takže hlasujeme o první části. Začíná v angličtině calls a končí labor inspectors. Takže kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část začíná A a končí pracovním inspektory. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 61 a 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 66 odpadá. Nyní jednička, kde pro? Ne. Omlouvám se, o tom nemusíme hlasovat, takže dvojka, kde je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno, trojka, kde je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Takže, takže trojku budeme kontrolovat elektronicky. Hlasujeme o trojce. Máme tady dva lidi navíc EPP, takže začínáme znova. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 23 pro, 19 proti, Tady schváleno. Teď čtyřka. Kde pro? proti, zdrželi se, schváleno. Pětka, kde je pro? Je tady asi nedorozumění, co se týče překladu do Němčiny a holandštiny, tady je to špatně. Co se tady uvádí? Už se to neřídí eh, regulatorním rámcem v průmyslu a tam naopak musí být řečeno dohodami. Tam to vypadá, jako kdyby to bylo o jednom podniku a ne o sektoru. To je tady překlad eh, Němčiny. Ano, anglická verze je v pořádku, ale týká se to Němčiny, holandštiny. Dobře. Budeme tedy hlasovat na základě anglické verze. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Šestka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Osmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Sedmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Devítka, Desítka, jedenáctka, identické. Hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Třináctka. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Takže uděláme elektronickou kontrolu. Hlasujeme o 13. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Máme 23 pro, 20 proti, nikdo se nezdržel hlasování, to znamená schváleno. 14 a 15 jsou identické. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 16. kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17. kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 20, 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 18. Kdo je pro? Omlouvám se, to odpadá. Takže konečné hlasování k návrhu usnesení v pozměněné formě. Budeme hlasovat elektronicky. Máme o jednoho socialistu navíc, takže začínáme znova. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. dva hlasů celkem, 28 pro, 14 proti, nikdo se nezdržel hlasování, takže blahopřejeme. Pane Lechtinenovi,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 Dostáváme se k dalšímu hlasování. Máme tu tři části. Za prvé je to legislativní rozhodnutí k hlavním směrům politik zaměstnanosti. K tomu nebyly předloženy pozměňovací návrhy. Začneme tedy tímto legislativním návrhem, usnesením. Zahajuji hlasování bude elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 45 odevzdaných hlasů, 42 pro, 2 proti, jeden se zdržel hlasování. Toto legislativní usnesení jsme tedy přijali dalším bodem je Eh, otázka k ústnímu zodpovězení. Jak vidíte, byl předložen jeden pozměňovací návrh a mění se to na společenství a členské státy se svými příslušnými kompetencemi. Budeme tedy hlasovat o tomto pozměňovací návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Budeme hlasovat elektronicky o celé otázce k ústnímu zodpovězení, včetně tohoto pozměňovacího návrhu. Opět u EPP o jeden hlas navíc. Začneme znovu hlasovat. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Čtyřicet jedna odevzdaných hlasů, čtyřicet jedna se vyslovilo pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. E, máme to tedy přijato. Děkuji. Nebylo to až zase tak složité a teď se dostáváme k usnesení v návaznosti na otázku k ústnímu zodpovězení. Musím přeskoumat ještě jeden pozměňovací návrh. Hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu 1, který předložil Uwe Bulvan. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 2 tomu máme ústní pozměňovací návrh. Ústní změna, tady máme uvedeno Rada se má dohodnout na krátkodobých opatřeních v průběhu roku 2008, abychom investovali do změn klimatu a zajistili dostat dostatečné prostředky, ale to přece není záležitostí rady, aby něco takového zajišťovala. Proto bych chtěl, abychom zde měli opatření ano proti změnám klimatu a členské státy a sociální partneři se postarají o to, aby byly zajištěny dostatečné příjmy v souladu s národními zvyklostmi. Měli bychom zohlednit určité eh, skupiny obyvatelstva. To je v pořádku, říká pan Bushel Matthews v souladu s eh, národními postupy, s národní praxi. Členské státy a sociální partneři eh, by měli zajistit v souladu s národními postupy, musí se to dostat na jiné místo. <clears throat> Předseda říká, to je v pořádku, můžeme tedy souhlasit s touto změnou, můžeme hlasovat. Je to hlasování k pozměňovacímu návrhu 2, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 3, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 4, kde je pro, proti, Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 7 tím pádem odpadá. Kompromisní pozměňovací návrh B, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A 8 tedy odpadá. Hlasujeme teď o e, navrhovaném usnesení a to elektronicky zahajují hlasování. Opět tu máme o jeden hlas navíc. Znovu zahajujeme hlasování. A ta osoba, která vydá kartičku, by tak to měla postupovat vždycky. Někdy dám tady jeden hlas chybí, zase říká pan Bushel Matthews. Zahajují hlasování. Všichni jste hlasovali? Končím hlasování. Výsledek 44 odevzdaných hlasů, 41 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi hlasování. Nikdo proti, 3 se zdrželi hlasování. Usnesení tedy bylo přijato. Teď budeme hlasovat o E, právě e, pana Zogora, mnohojazyčnost. Prosím, chcete se k tomu vyjádřit, paní Jotopolo? Ano, pane předsedo, ráda bych kolegy upozornila na jeden bod. Pozměňovací návrh 2 se týká interkulturního dialogu a klasických jazyků, starořečtiny a latiny to není pozměňovací návrh na kulturním základu, to je pozměňovací návrh v rámci těch nástrojů, eh, které může mít k dispozici každý, aby se mohl věnovat svému povolání. Jsou to prostě klasické jazyky a ty jsou dalším argumentem, anebo vlastně, tak říkajíc, dalším trumfem pro ty, kteří se chtějí věnovat určitým eh, povoláním. Nechtěl bych o tom diskutovat, eh, jenom eh, začneme hlasovat. Kompromisní pozměňovací návrh A, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Jednička odpadá, hlasujeme o dvojce, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh B, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Trojka odpadá, hlasujeme o čtyřce, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh C, kde je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. B a 5 a 18 odpadají. Kompromisní návrh D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 6 a 9 odpadají. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 7 a 8 odpadají. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 11 tedy odpadá, 12, 13 a 22 také odpadají 14. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis kde? Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 19 odpadá. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Budeme hlasovat o celém textu stanoviska v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Bylo odevzdáno 44 hlasů, 43 se vyslovilo pro, jeden proti, nikdo se nezdržel hlasování. Tím jsme eh, zprávu přijali. Blahopřeji, pane Soubore. A Dalším bodem je udělení absolutoria. Byl předložen pouze jeden pozňovací návrh číslo jedna. Paní Štauner, hlasujeme, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Teď hlasujeme o celém textu elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali? U socialistů máme opět ohlas navíc. Začneme znovu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výsledek 44 odevzdaných hlasů, 44 se vyslovilo pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. E, tím bylo absolutorium přijato. Děkuji. Dalším bodem, o kterém budeme hlasovat, je stanovisko paní Krty. Týká se to Evropského fondu pro regionální rozvoj, sociální fond a fond soudržnosti. Nemáme žádné pozměňovací návrhy. Paní Krty, zahajuji elektronické hlasování k vašemu stanovisku. Končím hlasování. Výsledek 43 odezených hlasů, 43 se vyslovilo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji vám, paní Kretu. se nevím, kde sedíte. Dále stanovisko pana Kočelova. Týká se rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Držel se přijato pozměňovací návrh 19 pro, proti, držel se přijato. Nevím, 19, 11, 10 a 12 můžeme, 9 až 12 můžeme hlasovat společně, ne? Takže hlasujeme o pozměnce 9, kde pro? Proti? Držel se přijato. A o zbytku můžeme hlasovat unblock 10, 11, 12. 8 jsem zapomněl, 8 také, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 10, 11, 12 a 13 en blok, kdo je pro? 10 až 13. 10, 11, 12, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 20, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 21, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 14, tím pádem odpadá. 15, 16 a 17. Můžeme o nich hlasovat en bloc? Také ne, dobře. Tedy 15, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 17, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato jednička, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato dvojka, kdo je pro, Proti? Zdrželo se přijato 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato. Trojka odpadá. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato. Šest. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato. Hlasujeme o celém textu. pozměněné podobě. Elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Máme o jeden hlas navíc u PSE. Dobře, začneme ještě jednou. Er to není sporné, končím hlasování. Výsledek 40 odevzdaných hlasů, 40 se vyslovilo pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel přijato. We have no voting list here. Uh, hold on. What are we talking? Uh, children of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 Pane předsedo, já mám velké pochopení pro paní Panajotopoulos. A my jsme včera večer téměř v 11 hodin dostali 10 pozňovacích návrhů. Já už jsem byl včera pryč z parlamentu a viděl jsem to dnes ráno ve tři čtvrtě na 9. Tak se nedá pracovat. Podíval jsem se na těchto 10 pozňovacích návrhů, 10 Eh, pár minut a neměl jsem to možnost prohovořit s kolegy. My, bylo to deset pozměňovacích návrhů a my jsme celé odpoledne seděli na výboru a já jsem proto, abychom o těchto návrzích dnes nediskutovali. Paní panajotopolos, Pane předsedo, včera byla lhůta do 19 hodin a my jsme pozměňovací návrhy do té doby do 19 hodin poslali. budeme hlasopu, hlasovat, protože paní Panajotopoulos poukázala na to, že se pozměňovací návrhy dali poslat do 19 hodin, ale sdílím názor pana Lideho, není možné, není, nebo není uspokojivé předkládat pozměňovací návrhy, které vůbec nebyly prodiskutovány ve výboru. A proto má pan Lide úplně pravdu. ale protože eh, tady byla stanovená lhuta, která byla dodržena, budeme o ní hlasovat, ale možná v budoucnosti bychom se z toho mohli poučit. Toto se týká především ústních otázek budoucnosti, bychom měli o pozňovacích návrzích vždy diskutovat. Já ne, přesně nevím, co výbor k těmto pozměňovacím návrhům řekne. Dá se jednoduše říci ne, protože nebyly prodiskutovány, takže tuto možnost výbor má. Budeme nyní hlasovat. Nejdříve je tady poz, návrh číslo jedna ústní otázky, tedy kdo je pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh dvě. To je zmatené. Pozměňovací návrh číslo dvě. Je to opravdu matoucí. Týká se to ústní otázky na komisi. A k tomu existuje pozměňovací návrh číslo dvě. Je třeba skutečně vědět, abych jak budeme hlasovat. Takže tady máme jeden ústní dotaz na radu a na druhý ústní dotaz na komisi, takže proto je to matoucí. Toto se týká ústní otázky na komisi. Mě, já jsem to měl v jiném pořadí. Tady se to týká ústní otázky na komisi. Pozměňovací návrh dvě. kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh tři pro. Proti? zdrželi se přijato 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Budeme nyní hlasovat elektronicky o celém textu, o, tom, o této ústní otázce na komisi. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. 41 odevzdaných hlasů, 40 pro, e, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel, je to tedy přijato. A nyní se dostáváme k ústní otázce na radu. Pozměvací návrh 1, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato 2, pro. Proti. Zdrželi se přijato 3, pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Budeme nyní hlasovat o ústní otázce na radu. Kdo je pro? Promiňte, budeme hlasovat elektronicky, říká pan předseda. Takže výsledek hlasování je 38 pro, nikdo není proti, dva se zdrželi. Je to tedy také přijato a nyní se dostáváme k usnesení. Nejdříve pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 1 pro, proti, zdrželi se přijato 2 pro, proti, zdrželi se, přijato 3. Takže ještě jednou dvojku prověříme, dvo, prověříme ještě elektronicky dvojku. Možná, že jsem se zmýlil. Nebylo to úplně jasné, hlasovali jste všichni. Hlasování je ukončeno. 39 odevzdaných hlasů, 17 pro, 22 proti. Měli jste pravdu, bylo to zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijato 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, hlasování ukončeno. 41 odevzdaných hlasů, 40 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Usnesení je přijato tímto. Já si nebudu děkovat sám, protože já jsem byl vlastně autor, ale přesto. Filip, pane předsedo, pokud se týče technické připomínky, takže chci se vyjádřit k poznímu eh, předkládání pozměňovacích návrhů, že bychom se měli poučit. A co bychom se měli poučit? Protože já si myslím, že je opravdu dobré diskutovat o pozměňovacích návrzích ve výboru. Je také dobré, aby by se stanovovala eh, pozdní lhůta ale myslím si, že 19 hodin den před hlasováním je příliš pozdě. Měli bychom mít tedy méně času k dispozici, tedy kratší lhutu, tak abychom všichni mohli pozňovací návrhy předložit. Máte pravdu. Já souhlasím s panem Leidenem, já jsem také to řekl a myslím si, že bychom se měli poučit tak, že dokonce u usnesení je dobré, jestliže o tom se může diskutovat, jestliže se může diskutovat o pozňovacích návrzích, o kterých se bude hlasovat delší den. A pak, jak můžeme stanovovat lhuty, to můžeme prodiskutovat, ale důležité je, aby se o návrzích diskutovalo. Tím končím hlasování.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 He was here yesterday. No, no, here. okay. nästa ärende. Další bod na programu jednání je o druhy nákladů z způsobile pro příspěvek z Evropského sociálního fondu. Tady se týká to změny nařízení o Evropském sociálním fondu. Paní Krárin Jens je zodpovědná. Máte prosím slovo jako zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Tady u tohoto návrhu se jedná o opatření, které je součástí Evropského programu obnovy. A zvláště se jedná o to, aby tok prostředků z Evropského sociálního fondu se urychlil a také usnadnil, neboť to je opravdu aktuální otázka. Já si myslím, že návrh komise je dobrý, Mimo jiné je to také věc, kterou my jako Evropský parlament a jako výbor jsme požadovali na komisi a na radě. A je také však trošku škoda, že teprve až nyní v krizi nyní komise trošku couvla a je ochotná postupovat méně byrokraticky. Já chci krátce říci, o co se tady jedná. V současné době schválené prostředky lze jenom v minimálním množství vyplácet předem. A nová úprava rozšiřuje možnost, aby se vyplácely zálohy žadatelům o projekty. A sice tím, že se vyplácí paušální částky na, za nepřímé a, ne, a přímé částky a také paušální část částky až do 50 tisíc euro budou zavedeny, které je možno vyplácet předem. A já říkám velice otevřeně, že já jsem byla na počátku jako rozpočtářka trošku nejistá, protože já jsem říkala, to se také musí konečně kontrolovat, ale také jsem hovořila s mnoha národními orgány v členských státech a také s našimi vlastními kontrolami kontrolory a revizory rozpočtů a také s komisí a nechala jsem se přesvědčit o tom, že kontrola je dána, je zajištěna ze strany komisí. Já jsem se totiž obávala toho, že u paušálních částek není stanovena žádná maximální hranice, ale my můžeme s tímto bez problému souhlasit neboť paušální sazby, paušální částky jsou nejdříve stanovovány členskými státy. Není to libovolné, že by tam nějaký žadatel si stanovil určitý obnos. Jsou to částky, které stanoví členské státy a oni musí předem svou kalkulaci předložit Evropské komisi, tak aby to komise prověřila a potom je tam napsáno, že předložený, předkládaný návrh musí být férový, vyvážený a prověřitelný, tedy zkontrolovatelný. Toto platí pro obě dvě úpravy a já počítám s tím, že členské státy se toho budou držet a jestliže ne, tak je tady vždy eh, kontrola předem ze strany komise. A kdybychom s tím nesouhlasili, pak bychom se nedostali o krok dopředu a my prostředky skutečně potřebujeme a proto jsem nepředložila žádné pozměňovací návrhy, nechala jsem se přesvědčit a já doufám, že jsem dokázala přesvědčit i vás, tak aby ani vy jste nepředkládali pozměňovací návrhy, tak abychom to rychle vyřídili. Děkuji. Jestliže máme být upřímní, tak jsme o tom již diskutovali mezi koordinátory. To, co nám řekla paní Jens, to byla velice jasná slova. My samozřejmě musíme mít možnost kontroly, jak se prostředky využívají. Ale prostředky jsou někdy potřeba velice naléhavě a pak samozřejmě nemůžeme jako parlament dále procesy prodlužovat a zpomalovat, protože členské státy musí mít schopnost rychle reagovat. O tom se diskutovalo právě mezi koordinátory a koordinátoři se mnou souhlasili, ale musíme mít zásadní možnost kontrol. Ale prostředky jsou věc členských států, ale právě kvůli současné krizi musíme reagovat velice rychle. Nyní paní Štauner. Děkuji, pane předsedo, paní zpravodajko. Já v zásadě souhlasím s tím, co řekla paní Jens u této změny je třeba postupovat přiměřeně, protože my především chceme, aby če, bylo čerpání prostředků z EFS rychlé. A na druhé straně také musí existovat kontrola, která nebude příliš byrokratická. Takže je třeba to všechno řádně vybalancovat. Já osobně jsem také toho názoru, že paušální částky potřebujeme, protože aby se nemuseli předkládat dejme tomu lístky na tramvaj. Já jsem o tom hovořila například také včera s panem Špindlou, protože u Leonarda da Vinci se musí předkládat téměř všechno, takže nesmí se to přehánět, takže pro to je třeba zřídit, zavést paušální částky a je třeba také, aby členské státy mě se chovaly odpovědně tak, aby prostředky, které oni spolufinancují, také aby za veškeré částky nešly zodpovědnost. Ale já tady mám jednu obavu a sice to, že, že mezi ESF a jeho změnou musíme mít také jistou kompatibilitu s Evropským globalizačním fondem. Tady je také návrh komise, pokud se týče paušálních částek. Takže já se obávám toho, a že nám tady vzniknou dvě nástroje, které budou existovat vedle sebe a které budou zaměřeny na stejný cíl. Takže já se domnívám, že u globalizačního fondu musíme také stanovit přesné definice. Děkuji. Man. Pan man. Děkuji, pane předsedo skoro jako vždy v životě mě Karin Jens přesvědčila. Když Karin říká, že nemáme předkládat pozňovací návrhy, tak se toho budu držet. Opravdu si myslím, že kontrola je tady dostatečná a to je pro nás rozhodující. A pokud se týče ESF, tak je toto velice důležitý nástroj v době krize, protože například se z něj také financuje další kvalifikace zaměstnanosti, zaměstnanců. A samozřejmě to především tento fond spravují členské státy. A pak se tady hovořilo o paušálních částkách. To je také dobrá věc. To byste také mohla doporučit panu Štojborovi, neboť by bylo opravdu dobré vidět, že takovými to paušálními částkami lze odstranit byrokracii. Takže to je opravdu dobrá cesta. Já souhlasím s oběma dámami, které mě opět přesvědčily har inga fler på tala. kan också ge en synpunkt eh, själv. Už teda nemám žádné další řečníky na seznamu, ale mohu se k tomu vyslovit ještě sám. Pan Lejde, omlouvám se, máte slovo. Omlouvám se, pane předsedo, děkuji. Velice stručná poznámka. Souhlasím s tím, co již bylo řečeno. Náhodou jsem měl celou řadu setkání v jednotlivých městech ve Francii s různými asociacemi, které používají evropské strukturální fondy eh, pro nejrůznější typy činností. A zjistil jsem, že tyto organizace řeší několik problémů. Možná je to dáno francouzskou administrativou, možná to není dáno tím, že by měli problémy s, Francouz- eh, pardon, s evropskou administrativou. První věc je, že peníze dostávají velice pozdě. Často mají málo peněz a když ty peníze přicházejí pozdě, tak eh, musí ukončit svoji činnost. Když čekají právě na fondy, které se vyplácejí z evropských sociálních fondů, tak naopak oni musí platit nejrůznější faktory musí platit své zaměstnance, tím se dostávají do velice obtížné situace a často nemohou pokračovat ve své činnosti. Tyto asociace také často nežádají o fondy z Evropských sociálních fondů, protože je to pro ně příliš složité. Nemají patřičné školení, nemají patřičné dovednosti, aby vůbec zvládli tu administrativu. Takže jednak jsou tam problémy spoždění, spoždění způsobené evropskou administrativou, potom administrativou v daném členském státě. A já si myslím, že by bylo užitečné, abychom vyškolili lidi v těchto asociacích, také národní úředníky, kteří jsou zodpovědní za tyto fondy, aby věděli, jak pořádně používat tyto fondy. Tyto fondy jsou sice velice prospěšné, nicméně je obtížné to administrativně zpracovat. Děkuji. Chtěl bych jenom zdůraznit to, co řekl v podstatě každý z vás. Několik let jsem pracoval v místní samozprávě ve Švédsku, byl jsem osobně zodpovědný za tuto oblast a setkal jsem se s celou řadou lidí, kteří to vzdali a přestali žádat o tyto finance, protože to pro ně bylo tak složité, že to nezvládli. Ve Švédsku eh, jsou nejrůznější poradenské firmy, které právě pomáhají řešit tyto problémy s financováním, protože lidé nejsou schopni vyplnit formuláře sami. Pochopitelně to není správné. Nemělo by to tak být. Nemělo by to být tak složité. Je tam požadavek na tolik podrobností a je tam tolik problémů spojených s žádostí o peníze. Je jim v podstatě diktováno, jak ty peníze investovat na rozvoj dovedností a tak dále. Já si myslím, že tento návrh tedy se ubírá správným směrem, protože chceme snížit administrativní zátěž a žádáme to také v době, kdy členské státy nutně potřebují tuto pomoc. Tím pádem bychom měli členským státům pomoci, aby tyto finance byly snažší. Není tady někdo z komise? Je tady někdo z komise, omlouvám se. Já jsem byl informován, že tady nikdo není, ale vítejte. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla říct jenom několik slov. Chápeme problémy a obtíže při uplatňování strukturálních fondů a také Evropského sociálního fondu. Ten důvod, to je vlastně racionále, to je důvod této modifikace návrhu, který nyní předkládáme. Doufáme, že tento návrh vyřeší právě problém především malých projektů, nevládních organizací, pro které by to znamenalo ohromné zjednodušení. Ten hlavní důvod, proč implementace ESF je eh, brána za něco tak složitého, eh, také Fond pro regionální rozvoj je, tkví v tom, že ty po, finanční prostředky, které se poskytují, jsou dost malé. A potom je tady ohromné množství faktur, kdy, když se podíváme na účetnictví, náklady, tak ta zátěž je ohromná, pokud to srovnáte s tou částkou, která je poskytnuta. Takže tento problém chceme vyřešit dvěma možnostmi. Buď je paušál pro nepřímé náklady, což bylo zavedeno na začátku tohoto procesu a potom jsou tady paušální částky, kdy bude ještě zjednodušeno, zjednodušené požadavky na finanční zpracování. Pokud máte ještě dotaz na praktickou implementaci, tak také ráda zodpovím veškeré vaše dotazy. Děkuji mnohokrát. Tím pádem se dostáváme k paní Jens. Paní Jens, prosím. Já bych, já bych chtěla poděkovat všem kolegyním a kolegům za to, že, za to, že sdílejí můj názor a souhlasí s tímto postupem. Já bych chtěla ještě upozornit na to, že existují takové další úvahy, aby se také upravila určitá témata, určité obsahy těchto fondů. My jsme z rozpočtáři se dohodli na tom, že toto by mohl být další krok, že se budeme fondy ještě jednou zabývat a budeme se zabývat tím, co by se tam dalo nově nastavit obsahově. Tady my jsme ochotni na tom dále pracovat a toto je první krok a děkuji vám za, vaše, za váš souhlas. Děkuji tím končím diskusi k tomuto bodu a příště, na příští schůzi budeme hlasovat a sice 2. března. Tímto končím schůzi. Ještě jedna poznámka k pořadu jednání protože hlasování proběhlo daleko rychleji, než jsme předpokládali, protože jsme si také mysleli, že budeme hlasovat o směrnici o právech pacientů. Hovořil jsem s paní Madejrou a je tedy možné, že její zpráva bude diskutována ještě dnes dopoledne nebo odpoledne a tu její zprávu o zlepšení bezpečnosti e, zaměstnanky bychom také mohli prodiskutovat ještě dnes dopoledne. Já jsem se chtěl ještě zeptat paní Štauner, zdali globalizační fond můžeme diskutovat dnes dopoledne. Bylo by to v pořádku pro vás? Samozřejmě musíme informovat stínové zpravodaje. Uvidíme, jak nám to půjde od ruky a komisi také musíme informovat. Možná, že u globalizačního fondu to bude obtížnější, protože to je naše oblast působnosti. Možná, že skutečně bychom si to měli ponechat na odpoledne. Ale paň, zpráva paní Madery by mohla být přeložena na dopoledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je první text paní Madery to je společná přistěhovalická politika pro Evropu, zásady, opatření a nástroje. Je to stanovisko pro výbor. Libě, prosím, paní Madeira, máte slovo. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za vaši snahu, že jste se pokusil přeorganizovat náš program. Ano, jsem velice potěšená, že mám příležitost probrat tyto dvě zprávy dnes a pokud se nám podaří, nebo pokud se mi podaří probrat tyto dvě zprávy, tak budu mít možnost jet se s evropskou delegací do pásma Gazy. Čili jedna zpráva se zabývá otázkou společné přestěhovalecké politiky pro Evropu. Toto stanovisko jsme již do jisté míry probírali a pochopitelně v tuto chvíli bereme otázku přistěhovalectví také v kontextu ekonomické krize. V podstatě ta celá diskuse se hodně změnila kvůli ekonomické krizi, jak budeme v budoucnu tuto otázku probírat, čili názory se mění trochu ve světle panující ekonomické krize. Za sebe bych chtěla říci, že se mohla prosadit velice jasné stanovisko oproti stanoviskům, které zazněly na toto téma v našem výboru předtím. Chci říci, že je nezbytné, aby eh, lidé zacházeli patřičně se všemi přistěhovalci, kteří přicházejí z nejrůznějších důvodů, takže ve svém návrhu jsem prosadila své myšlenky. Já si myslím, že tam nejsou žádné zásadní problémy nebo nějaké neschody které by vznikly ve výboru na toto téma k tomuto návrhu stanoviska. Nicméně tady jsou určité návrhy, které mně přijdou trochu omezující a přísné. Přísné především, co se týče našich cílů, které chceme tímto stanoviskem dosáhnout. Čili je tady několik eh, pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu stanoviska. Ale jak už jsem říkala, v zásadě jsme dosáhli dohody. Nyní bych eh, chtěla vysvětlit eh, dvě věci, které se týkají samotných pozměňovacích návrhů. Jednak je to dvacítka, pozměňovací návrh od paní Moran, kdy poukazuje na školení, vzdělávání eh, na úrovni místních úřadů, které jsou konkrétně zodpovědné za tuto oblast. Nevím, jestli to bere jako určitý příklad nějakého omezení Když se podíváte na její pozměňovací návrh, tak to zní trošku restriktivně. V podstatě se snaží najít řešení, jak koordinovat tuto oblast a já si nejsem úplně jistá, jestli to jde ruku v ruce s cíly, které jsme si stanovili. Čili tady bych ráda slyšela určité vysvětlení, které se týká eh, pozměňovacího návrhu 20 od paní Moran. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Madeira. Paní Moran tady není, takže bohužel nemůže odpovědět na váš dotaz. Nicméně někdo další by se chtěl vyjádřit k tomuto návrhu a chce se k tomu vyjádřit někdo za komisi. Není tomu tak? Paní eh, Pajatopoulos, prosím. Eh, eh, já bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce za to, že postupovala tak citlivě. Já se domnívám, že problém s paní Morán budeme muset vyřešit přímo s ní. Možná, že je to také jenom problém překladu. Já chci poznamenat jednu věc mnoho pozňovacích návrhů paní Madeiry, Madeiry také souvisí s úrovní kvalifikace vzdělání. V některých případech jsou to možná pozňovací návrhy, které více zdůrazňují kulturní aspekty či vzdělávací aspekty, ale já se domnívám, že budeme moci společně jít dobře ku předu. Děkuji mnohokrát. Takže ještě někdo další? Dobře, paní Madeira by ráda ukončila tuto diskusi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat paní, pane Potolos. Myslím si, že jsme se tady všichni shodli. Možná pozněvací návrh paní Moran může být vysvětlen, pokud to přijmeme jako problém s překladem. Eh, jinak v zásadě tady nejsou žádné problémy s tímto stanoviskem, nejsou tady žádné problémy s pozměňovacími návrhy, takže podle mého názoru tady máme velice jasné, srozumitelné stanovisko, které se týká návrhu komise eh, na přistěhovalství a evropský sociální model. Děkuji, tím pádem můžeme ukončit tuto diskusi, budeme hlasovat o tomto stanovisku 2. března. Takže končíme tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu, to je bod eh, paní Pane Potolos. Týká se to organizace pracovní doby lidí, kteří je mají na starosti různé služby v oblasti dopravy. Děkuji, pane předsedo. Pozměňovací návrhy byly předloženy v počtu 52. To je zpráva, o které již jsme jednou diskutovali a hlavní téma této zprávy také již bylo diskutováno a proto o tom nechci detailně hovořit. A nyní chci chci zmínit o pozměňovacích návrzích. Devítka zamítá tento návrh. Já se domnívám, že při provádění směrnice vznikly potíže a to akceptují zřejmě všichni. To také vyplývá ze zprávy komise. Možná, že návrh komise ne se nezabývá všemi aspekty, které bychom si přáli, protože všechny členské státy také nedali všechny informace k dispozici. To znamená, že návrh není uspokojivý, ale na druhé straně musíme také akceptovat, že směrnice z roku 2008 není řádně prováděna a jestliže návrh komise zamítneme, tak zabouchneme dveře před dalším prováděním. Takže si myslím, že pozměňovací návrh 9 nemůže takto e, zůstat. My nemůžeme jednoduše to všechno zamítnout, musíme o tom dále diskutovat. A potom pozměňovací návrh týkající se také zohlednění řidičů v samostatně výdělečné činnosti. To je hlavní osa diskuse v souvislosti s touto směrnicí. A tady také došlo k celé řadě nedorozumění. A já si myslím, že je skutečně nutné vést obsahově zaměřený dialog nedají se tady zdvihat eh, eh, různé vlajky a v podstatě stranit jednotlivým stranám. My musíme především diskutovat eh, to, kdo je samostatně výdělečně činný řidič a kdo je pouze zdánlivě, tedy fingovaně samostatně výdělečný řidič. A my musíme tedy tyto dvě kategorie vymezit a stanovit diference mezi nimi. A nyní říká paní zpravodajka, že nemůže pokračovat, protože pan předseda se baví. Pane předsedo, můžeme diskutovat nebo ne? Můžete mi to prosím říci? Je to trošku zmatené, říká pan předseda. Tady se to týká pořadí dnes dopoledne. Tady vznikl jakýsi chaos. Steven Dukes? The, the... Děkuji. Já si myslím, že otázka začlenění či ne eh, těch samo, eh, osob samostatně vydělečně činných. Takže opět. Steven Hughes, prosím. Já jsem ještě nedospěla ke konci. Já jsem ještě opravdu neukončila svůj úvod. Já jsem zatím ještě neukončila to, co jsem chtěla říci. Tak omlouvám se, prosím, pokračujte. Omlouvám se, tady vznikl zmatek. Akustika, I, I speak, yes. Paní pane říká to, víte, když nemáte sluchátka, tak mě neslyšíte, mi nerozumíte. My jsme tady totiž diskutovali o tom, zdali budeme diskutovat ještě poslední zprávu paní Madejry, tedy bod číslo 28 ještě dopoledne. Někteří si na to začali stěžovat a řekli, že existují ti, kteří mají zájem o toto téma, ale nemohou přijít dnes dopoledne a proto zřejmě nebudeme moci tuto zprávu přesunout na dopoledne. Já vím, že je vždycky komplikované měnit pořadí zpráv, ale to souvisí také s tím, že dnes odpoledne chtěli někteří přijít. Je mi to strašně líto, pane, pane, paní Panajutopolo, že jsem vás musel eh, pře, přerušit. Pane předsedo, když nemáte sluchátka, tak samozřejmě nemůžete sledovat. Já jsem ještě nedokončila svůj úvod. Já jsem tady chtěla komentovat jednotlivé pozňovací návrhy a vy jste udělal slovo panu Hugosovi, i když já jsem ještě neskončila. Já jsem tedy mluvila o pozňovacím návrhu 12. Tady se jedná o zohlednění samostatně výdělečně činných řidičů. A o tom musíme diskutovat, protože já si myslím, že nikdo není proti tomu, aby malé a střední podniky se zakládaly, které budou pouze podporovat konkurenci, ale my chceme především zabránit porušování volné soutěže, jestli existují, jestliže existují takovýto imaginární a pouze fingovaní samostatně výdělečně činí řidiči. Takže my musíme tak také nějakým způsobem je zohlednit tak, aby mohli uplatňovat svá práva. Já krátce se vyjádřím k výjimce týkající se doby odpočinku a doby řízení. Tyto doby jsou již upraveny příslušným nařízením a toto nařízení již platí. A já se ptám, proč byly předloženy pozňovací návrhy, které vedou k tomu, že toto staré nařízení opět má být začleněno do návrhu. My máme také některé pozňovací návrhy, které zase citují starou směrnici z roku 1993. Já se domnívám, že vyškrtnout možnost členských států informovat řidiče o špatných pracovních podmínkách by mohlo vést k tomu, že se text zlepší. Protože tady bychom vyzývali členské státy, to je třeba pozměňovací návrh 13, který by ještě mohl být vylepšen. Mohli bychom tedy vyzvat členské státy, aby na základě své vlastní praxe rozhodli sami, zdali mají být začleněny a zohledněny důležité skupiny. A to může se týkat také této kategorie samostatně výdělečně činných řidičů ale možná, že by mi pan Jukes mohl říci, zdali je pravda to, co jsem slyšela. Samostatně výdělečně činní řidiči jsou v jeho zemi zohledněni a v jiných zemích tomu tak není. Tam s tím existují jisté potíže. 27 členských státech existují různé tradice, takže musíme být flexibilní. Potřebujeme směrnici, kterou budou moci aplikovat všichni kterou nebudou někteří využívat za záminku pro narušování volné soutěže. My, já jsem ochotna dále diskutovat, dnes odpoledne se také máme sejít a jestliže budeme dále diskutovat, tak se nám podaří dosáhnout pozitivního výsledku pro zaměstnance, kterých se to především týká. A já si myslím, že pouze zaměstnanci jsou těmi, na které se bude směrnice vztahovat. A potom také musí existovat příslušné kontrolní orgány v členských státech. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce. Tuto zprávu jsem řešil v roce 2001-2002, kdy jsme rozhodli, že prodloužíme nebo rozšíříme tuto směrnici do oblasti dopravy. A zabývali jsme se právě o otázkou začlenění nebo vyčlenění samostatně eh, vydělečně činných osob. To je nesmírně důležitá otázka, zda by tyto lidé by tam měli být nebo ne. Tehdy komise jasně stanovila, že tyto lidé musí být začleněni. Z tohoto důvodu tam máme eh, právní základ eh, takzvané operační bezpečnosti. Já nevím, kolik lidí se dívalo na tuto studii, která byla vytvořena před dvěma lety. Já, tam je jasně řečeno, proč by tito lidé měli být nebo neměli být začleněni. E, takže tato zpráva byla ukončena a v loňském roce vydána a tam jsou velice jasné důvody pro to, aby tito lidé byli součástí tohoto systému čili je tam doporučení, že samostatně vydělečně činné osoby by měly být eh, začleněny. Já bych eh, jenom citoval, je to původní návrh, komise chtěla začlenit tyto osoby z několika důvodů. Za A, aby to bylo konzistentní s eh, působností pravidel o době, kdy mohou řídit, dále, aby se vyhnuli možné fragmentaci vysoce konkurenčního sektoru, kdy máme jak řidiče, kteří pracují pro podniky i jsou samostatní, dále je to otázka zlepšení pravidel bezpečnosti. Tyto pravidla musí být uplatněny v celém sektoru a nic z toho se nezměnilo, kromě postoje komise. To nevychází z důkazů. Když si přečete tuto studii, tak tam je jasně řečeno, že tyto lidé by měli být součástí tohoto režimu. Je to nebezpečné jak pro samotného řidiče, tak pro ostatní řidiče, účastníky silniční dopravy. Najednou když například se díváte do zpětného zrcátka, tak je úplně jedno, jestli ten řidič pracuje pro podnik nebo sám pro sebe, protože v podstatě tady odkazujeme na stávající nařízení. Nařízení vychází z operační bezpečnosti, což by umožnilo, aby řidič jezdil 87 eh, hodin týdně, což je nebezpečné pro ostatní účastníky eh, silniční dopravy a samostatní řidiči nemohou být vyjmuti. Čili chceme, aby tyto lidé byli zapojeni do tohoto nařízení, takže náš výbor plně podporuje eh, toto stanovisko. Prosím, přežete si tuto studii, referenční číslo je KOM 2007-266 eh, a pokud si přečtete studii a budete mít pocit, že by Eh, měli být eh, těto lidé eh, vyčleněni, tak se asi mílíte. Dále otázka definice, kdo je skutečně samostatně vydělečně činný a kdo není. My jsme vycházeli z definice z roku 2002, kde byl udělán celkový přehled zákonu předpisů v jednotlivých členských státech, kde se definovalo, kdo je takovýmto řidičem nebo ne. Jsou tam jasná kritéria, a pokud budou uplatněna, tak jasně můžeme identifikovat, kdo je samostatně vydělečně činný a kdo naopak je skrytě závislý na nějakém zaměstnavateli. Čili to už je vyřešeno. V té původní směrnici jsme také řešili otázku administrativní práce ve vztahu eh, k těmto samostatně vydělečně činným osobám. To by nemělo být eh, součástí práce těchto řidičů z jasného důvodu, protože to nemůžeme sledovat, nemůžeme to eh, právně požadovat. Čili tady se vracíme k původní směrnici. Takže celá směrnice byla vytvořena proto, aby eh, tito lidé mohli být snadněji začleněni do tohoto režimu a byla by chyba, kdybychom to přehlédli. Myslím si, že bychom mohli zamítnout eh, návrh komise, protože tady nebyli úplně upřímní eh, vůči Evropskému parlamentu, změnili své stanovisko nevycházejí z důkazů, což není dobré. Skutečně to zpochybňuje dobrou spolupráci mezi námi i komisí během dohodovacího řízení a musíme na to pamatovat i v budoucnosti, protože jinak je nepotřebujeme v dohodovacím řízení. Můžeme potom rovnou přímo jednat s radou. Čili tuto otázku musíme pečlivě zvážit. Mé stanovisko je jasné, hlasujme o zamítnutí návrhu komise, aby e, požadujeme studii, kde, která podpoří jejich návrh a byl bych rád, abychom podpořili mé e, pozměňovací návrhy, kde bychom naopak začlenili tyto samostatně vydělečné řidiče do působnosti této směrnice. Děkuji mnohokrát. E, ještě než se dostaneme dál, tak původně jsem chtěl přehodit eh, zprávu paní Madeira, která se má řešit odpoledne eh, na program dnešního dopoledne. Nicméně eh, si stěžují politické frakce, které si připravily diskusy na odpoledne, přicházejí lidé právě kvůli této zprávě odpoledne, čili nemůžeme tento bod změnit. Bohužel musíme nechat program tak, jak je a budeme řešit tuto zprávu až odpoledne. Byly tady důvody, abychom nehlasovali o zprávě pana Brageta, tím jsme ušetřili nějaký čas a já se jenom omlouvám za ten zmatek. Měl jsem eh, skutečně lépe zorganizovat eh, a změnit ten program, ale když eh, jsem nanesl ten bod, tak se nikdo hned neozval. Takže jenom se omlouvám za ty zmatky. Paní Madeira, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem říkala předtím, nemohla jsem přijít na zasedání našeho výboru v minulém týdnu, protože jsem měla nějakou jinou práci. A pokud vím, tak zpravodaj nikdy tady nebyl problém s tím přehazovat pro, eh, bod programu z třeba z odpoledne na dopoledne a mrzí mě, že to stalo zrovna mě. Zase mě mrzí, že jsme přehodili zpět ten program. Já jsem doufala, že probereme obě mé zprávy. Jak už jsem říkala, odpoledne něco již mám a obávám se, že výbor by neměl být takto zneužíván. Já si myslím, já vím, že lidé přijdou odpoledne, ale myslím si, že to je hlavně kvůli médiím. Proč tady vznikl takovýto zmatek? Děkuji. Fru Madeira, ert önskemål förra veckan var att flytta det till tisdagen. Přání z vašeho katalogu minulý týden bylo, že bychom to měli projednávat už v úterý a to je alespoň to, co já jsem obdržel jako přání. Celý program byl nesmírně dlouhý, měli jsme velmi mnoho bodů, také mnoho bodů dnes do hlasování a od 18. hodiny jsme chtěli eh, diskutovat o té směrnici a já jsem jsem si myslel, že to nebylo možné na základě plánovaného programu, ale dneska hlasování probíhalo rychleji, tak jsem se domníval, že ten jeden bod můžeme ještě předsunout. Rád bych to býval udělal, abych vám vyhověl a také jsme měli místo, ale někteří poslanci si stěžovali, že to bylo stanoveno na programu dnešního odpoledne a proto si myslím, jsem prostě musel rozhodnout, že tyto změny neprovedeme, ale jsou to dvě různé otázky. Za prvé ten bod, který se měl projednávat v úterý a protože jsme měli velice nabitý program, tak jsem se domníval, že to nebude možné. V diskuzi k tomuto bodu tedy uspořádáme dnes odpoledne a budeme se držet původního pořadu jednání. Je mi to opravdu líto, ale eh, musel jsem učinit toto rozhodnutí a budu ještě všechny nově informovat o tom, že se budeme držet původního programu pan Ledu a potom pan Kremnas. Comme nous sommes en train de perdre le temps que nous avions gagné sur le braguetto par nos discussions, tout ça va se régler soi-même. Pane předsedo, eh, myslím, že eh, ztrácíme spoustu času, který jsme získali tím, že jsme nediskutovali o zprávě pana Bragety, tím, že vedeme tuto diskuzi, ale budu stručný. Chtěl jsem eh, říct si, že úplně nejdůležitější otázkou je zdraví a bezpečnost zaměstnanců, zdraví a bezpečnost řidičů na silnicích a dálnicích, tedy právní status řidiče není vůbec důležitý, zda je v zaměstnaneckém poměru nebo eh, samostatně výdělečné činí. Jde prostě o tu bezpečnost a je tu riziko, když řídí velice dlouho a je unavený. Je to riziko pro ostatní účastníky provozu a komise má dobré důvody pro změnu okolností a pokud je tedy má, tak je musí jasně uvést a já to tady vůbec nevidím. To odůvodnění také není jednoznačné. Je to omezení manevrovacího prostoru a snaha o eh, vyčlenění, to se prostě jen tak eh, snadno naformuluje bez zdůvodnění samostatně výdělečně činí řidiči. Já myslím, že nejdůležitější je právní statut, právní nástroj, ale mobilní zaměstnanci, co to je? To je někdo, kdo cestuje, někdo, kdo nepracuje vždy jenom v jedném místě. A jistě řidiči stále cestují, to se rozumí samo sebou samostatně výdělečně činné osoby musí spadat do působnosti této směrnice a pokud si komise přeje něco jiného, tak nám prostě musí vysvětlit, proč by se jednou neměli patřit. K Komisi dám slovo později. Paní Madeira, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak již bylo řečeno, eh, body jednacího řádu mají přece přednost před jinými body. Chtěla jsem jenom objasnit, že po tom vašem vysvětlení respektuji vaše rozhodnutí. Chtěla jsem ale ještě zdůraznit, že by bylo důležité, abychom to eh, dodržovali eh, i při dalších zasedáních. Když jeden člen bude proti, pouze jeden jediný člen, není možné změnit program to jsem chtěla zdůraznit a potom bychom chtěli vědět, proč sedíme konkrétně ve výboru, jak to má pokračovat dále. 24 až 31 to bude bez změny, tak jak je to v programu, aby bylo jasné, mně vůbec není jasné, jaké bude pořadí projednávaných bodů. Ty body budeme projednávat tak, jak jsou uvedeny, jak byly navrženy do pořadu jednání. Budeme projednávat tento bod a potom bude společná diskuze o zprávě pana Kremesa a paní Lampert a potom eh, budeme pokračovat programu, jak bylo naplánováno paní Štaun, paní Madeira, potom představení studie a potom schůze koordinátorů. Takový je program. Pokračujeme tedy. Paní Kremes je na seznamu řečníků, potom paní Figueredo. Děkuji, budu stručný, protože v zásadě mohu podpořit příspěvek Steva Huse. Je tady pouze jeden bod, který bych rád nanesl. Je to dost podivné, že jeden konkrétní bod Eh, ta otázka, jestli ti samostatně vydělečně činí nebo ne, měli být eh, součástí této směrnice. Je tady jedna studie pana profesora eh, před několika lety, kde bylo řečeno, že několik organizací žádali o odlišné nástroje. Takže jasným způsobem, právním způsobem chtěli vysvětlit vztahy mezi závislými řidiči a těmi samostatně vydělečními řidiči. Já bych eh, velice přivítal odlišný nástroj, nicméně ten nespadá do této působnosti nebo k tomuto nařízení. Když se podíváme na agendu slušné práce, kde řešíme otázky pracovně právních vztahů, tak si myslím, že bychom to neměli řešit eh, pomocí tohoto konkrétního nástroje, nicméně by to mělo být součástí eh, samostatné složky, čili podle mého názoru by tady měla být samostatná složka k tomuto tématu. Děkuji mnohokrát. A paní Figrejda má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tuto diskusi jsme tady měli před 11 lety. A já mám pocit, že se vracíme k tomu, co jsme rozhodli před 11 lety. Tehdy jsme říkali, že začleníme tyto samostatně výdělečné osoby do tohoto ustanovení. Pak jsme to neudělali, to bylo tehdy. Chtěli jsme, aby nezávislí řidiči byli také součástí této směrnice a komise tehdy řekla, ne, potřebujeme přechodné období, Takže na chvíli toto opatření odložíme a teď se mi zdá, že se k tomu přesně vracíme. Vracíme se k té staré diskusi, jako kdyby se během toho období vůbec nic nestalo. A to je podle mého názoru špatně. Nevím, jestli to řeší v komisi ti samí lidé jako před 11 lety, ale existuje tady určitý kontext, kdy jsme už řešili tento problém a ten návrh, který je zde předložen, je podle mého názoru naprosto špatný. Z tohoto důvodu věřím, že bychom se měli postavit proti tomuto návrhu, měli bychom ji zamítnout, protože se vrací k tomu, co bylo v tomto parlamentu rozhodnuto. Když tento parlament přijal původní návrh komise a pak komise navrhla, že bychom měli mít přechodné období, že bychom měli odložit toto opatření na později a teď se vracíme úplně na začátek celé té diskuse. Čili já si myslím, že bychom tento návrh komise neměli přijmout, aspoň v té formě, jak byl předložen, protože, jak už jsem říkala, před 11 lety parlament rozhodl v této věci. Musíme především zaručit práva pracovníků a vyřešit eh, otázku samostatně vydělečných osob musíme zajistit, aby skutečně práva i povinnosti pracovníků byla zajištěna. To znamená, aby mobilní činnosti byly také patřičně respektovány, aby tyto lidé měli dostatek času na odpočinek, aby měli skutečně dobrou pracovní dobu. A já mám pocit, že všechny dobré věci, které jsme dosáhli, by byly smeteny ze stolu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan van Lenke. Děkuji, pane předsedo. Mohu se připojit k kolegům, kteří řekli, že je absurdní rozlišovat mezi zaměstnanci eh, samostatně výdělečně činnými a falešně samostatně výdělečně činnými. Jde opravdu o zajištění zdraví na pracovišti, tedy i zdraví řidičů a těch, kteří se eh, pohybují eh, kolem nich a mm, přejeme-li si spravedlivou eh, hospodářskou soutěž, tak musíme, myslím, zohlednit úplně všechno. Jak již bylo řečeno, před několika měsíci v říjnu jsme měli zprávy, a v parlamentu jsme zcela jasně většinově řekli, že požadujeme, aby se do směrnice začlenili všechny samostatně výdělečně činné osoby a bylo by dobré, kdyby parlament respektoval to, co požaduje po komisi a potom e, otázku na Stevena. Steven, já mám eh, pocit, když poslouchám, co eh, říkáte a snad o tom ještě musíme přesvědčit eh, z pravodaje, ale všichni jsou v, v podstatě přesvědčeni o tom tež. Je to trochu špatné, když chceme všechno zavrhnout. Přála bych si konstruktivnější práce. Bylo by hezké, kdybychom se dopracovali k začlenění samostatně výdělečně činných do směrnice, abychom opravdu něčeho dosáhli, dosáhli toho, co jsme dávno požadovali, abychom to nehodili přes palubu. Eh, dobře, když se to stane na plenárním zasedání, ano, ale jaké jsou ty strategické úvahy, proč bychom to měli měli zavrnout, proč bychom neměli uslovat o konstruktivní spolupráci. Je to opravdu neobvyklé, že tu zazní otázka směřovaná na osobu, která eh, nes eh, ní autorem tohoto stanoviska, paní Tomašovská. Přiznaje, že dla mě zpráva učtivé. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já připouštím, že otázka spravedlivé soutěže je pro mě důležitá, ale co ještě důležitější je bezpečnost a zdraví jednak na pracovišti a také v silničním provozu. Víme, že je tady celá řada nehod, kdy lidé umírají, jsou zde řidiči. Důležité je vědět, za jakých podmínek jsou zaměstnáni, jakým způsobem pracují, zda jsou schopni rychle reagovat eh, na měnící se podmínky v rámci silničního provozu. A návrh eh, paní Lanka je velice relevantní, já jenom nevím, zda to bude z právního hlediska možné, ale myslím si, že osoby OSVČ by měly být zapojeny do působnosti této směrnice. Možná bychom měli mít nařízení, že lidé, kteří pracují v tomto sektoru silniční dopravy, bez ohledu na to, jakým způsobem jsou zaměstnáni, jaké jsou jejich pracovně právní vztahy, že všichni tyto lidé by měli mít pracovní dobu takovou, abychom snížili maximálně eh, počet nehod na silnicích. Tak så mycket, det var sista på Velice vám děkuji. Tak to byl poslední řečník na seznamu a nyní bych chtěl dát slovo komisi, protože tu zazněly připomínky k různým bodům. Pane Schmidt, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych se ještě jednou vrátil k hlavní otázce, tedy eh, jaký vztah má být k samostatně výdělečně činným řidičům a jaké jsou exaktní důvody komise, proč navrhuje, aby samostatně výdělečně činní řidiči nebyli zahrnuti do působnosti směrnice. Rád bych vás upozornil na tři důvody. Za prvé, situace před 11 lety byla opravdu od základu jiná než nyní, co se týče času řízení a odpočinku. Od roku 2007 máme striktní a kontrolovatelné předpisy eh, do řízení a odpočinku a ty se týkají všech řidičů, nehledě na jejich status a je zcela jasné, že v dnešní době řidič nesmí eh, řídit déle než 45 hodin Eh, v celkovém období 14 dnů. Před 11 lety byla situace jiná. Legislativa byla tak nejasná, že bylo možné eh, za týden řídit až 80 hodin. A eh, to způsobilo opravdu neúnosnou situaci pro bezpečnosti v silničním provozu. Ale dnes je situace jiná a nesmíme nikdy zapomínat na to, že hlavní valná část zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru i samostatně výdělečně činných osob je opravdu řízení. A to již bylo upraveno tou směrnicí o e, dobách řízení a odpočinku. K tomu nemusíme nic dodávat. A druhý bod, který bych rád zdůraznil, je skutečnost, že představa, že směrnice o pracovní době se má vztahovat eh, na eh, OSVČ, eh, na podnikatele, by byl unikát. To vlastně tady nemáme. Podívejte se, je to obecná úprava pracovní doby, která se výlučně týká zaměstnanců, ne OSVČ. Je pravda, že osoby samostatně výdělečně činné v podstatě mají tendenci část volného času věnovat práci, ale Tady rozhodně nejsou představy, že bychom dále omezovali jejich podnikatelskou svobodu. A třetím velkým problémem je samozřejmě otázka realizace. V průběhu vypracovávání našich studií jsme se opravdu hluboce věnovali této otázce a to také vyplynulo ze zprávy komise z roku 2007. Realizace je obrovským problémem. Již u současné směrnice a teď si představte, že bude ještě rozšířená rozšířena na OSVČ, potom nebude realizovatelná. Budeme mít legislativu, která se nebude moci v praxi používat leda, že bychom se vrátili k orvalovským zásadám a e, instalovali zařízení, které by e, přesně a transparentně sledovalo pohyby osob pro úřady. A myslím, že tyto tři důvody jasně hovoří proto, že bychom tuto směrnici neměli rozšiřovat, ale spíše se postarat o to, aby se správně aplikovala stávající legislativa. A to e, dnes bohužel ne nemůžeme tak snadno říci, proto komise výslovně podporuje zprávu paní zpravodajky. Myslíme si, že eh, všechny nutné úpravy a vylepšení, navrh, vylepšení navrhované eh, v zprávě zpravodajky posílí eh, realizaci i kontrolu. Myslím, že všechny návrhy jsou na správném místě. Měli bychom také usilovat o to, aby eh, se příslušným způsobem sankcionovalo porušování směrnice, ale jsme výslovně proti rozšíření působnosti směrnice na samostatné samostatně podnikající osoby. To by byl prázdný legislativní text, který by se nemohl naplnit a poslední bod. Stále jste se tu zmiňovali o bezpečnosti silničního provozu. To je jedno z nejdůležitějších témat pro komisi. Eh, jistě bezpečnosti nedosáhneme jenom legislativou, ale jak již bylo řečeno, máme tu jasnou úpravu dob řízení a odpočinku od roku 2007 a Eh, také jistě eh, únava je důležitým faktorem v případě nehod, ale eh, jak vzniká tato únava? Není to tou činností, ale ovlivňuje to také kvalita spánku, délka spánku a také stres a respektování funkce vnitřních biologických hodin a u zaměstnaných řidičů, kteří jsou podle okolnosti pod tlakem svých eh, podniků, je situace obdobná. To je nutné řešit, ale samostatně výdělečně činné osoby nejsou předmětem eh, tohoto problému. Proto prosím, abyste akceptovali návrh komise v tom smyslu, jak to navrhuje i vaše zpravodajka. Děkuji. Tak so mycket. Eh, Jag ska först, Steven Hughes har begärt... Eh, Děkuji. Já konstatuji, Steven Hughes, technická připomínka ger denna eh, ordningsfråga så kan han samtidigt... A. Potom bo, bychom mohli také reagovat na otázku paní van Lanker. Pan Steven Hughes, technická připomínka. Ano, co se týče informací z komise, údajně, když to rozšíříme OSVČ, tak údajně porušíme eh, zákony pro OSVČ. Když se podíváte na směrnice o mobilních pracovnicích, tak se na to prosím podívejte, je to takový precedent. Další věc, otázka byla řešena u, sou, u soudu. V roce 2002 jsme to přijali a Finsko, ještě Španělsko, eh, celou věc řešili u soudu, eh, otázku SVČ a bylo to soudem zamítnuto. Čili tady jsou špatné argumenty a Prosím, nic takového v našem výboru nepoužívejte. Myslím si, že komise byla velice neupřímná, takže bychom to měli jasně zamítnout. Měli bychom požádat, aby práci odvedli správně, aby se vrátili k těm eh, důkazům z roku 2001-2002. Eh, je důležité, pokud se to dostane na plenárku, abychom měli eh, pozměňovací návrhy a náležitým způsobem tuto věc řešili. Děkuji. Paní zpravodajka. Paní Paniapotulos ukončí tuto diskusi. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci, že, komi- že diskuse nebyla příliš kvalitní. Byly tady dva takové divadelní kusy. Jeden divadelní kus pod paní Madejry a druhý divadelní kus, kde se to týkalo přímo řidičů. To jsem chtěla ještě na závěr říci. A není obsahová diskuse. Nejedná se o dobu řízení, nejedná se o skutečnost, že řidiči jsou unaveni v důsledku řízení aut. Já se domnívám, že bychom neměli do tohoto zahrnovat eh, také odměňování. Tady se to také netýká doby řízení. O co se tady týká, že se tady vždy hovoří o citech, o emocích, které vedou k panice. Říká se, že chodci jsou ohrožováni unavenými řidiči a to vůbec není cíl této směrnice. Pan Kramer má úplně pravdu. Ten totiž řekl, že o otázce únavy mu, řidičů musíme diskutovat, ale to je úplně jiná otázka. Máme tady také testy na alkohol pro řidiče, kteří jsou OSVČ, kteří potom také chtějí, dejme tomu, oslavovat v noci a pak si sednou za volant. Ale to, to jsou témata, která patří do jiného rámce. Únava řidičů je obecná otázka a netýká se pouze zaměstnanců. Já se domnívám, že pojem zaměstnanců bychom neměli zaměňovat za pojem OSVČ a také bychom si to neměli malovat falešně. Nám jde o ochranu zaměstnanců, ale na druhé straně si tady nechceme pohrávat s pojmem podnikatele, protože tento člověk je OSVČ, je to samostatně výdělečná osoba. My jsme všichni proto, aby existovaly zdravé malé a střední podniky. A jestliže chceme tyto podniky chránit, tak jim nesmíme házet překážky pod nohy oni musí volně disponovat svým časem, ale únava je úplně něco jiného. To nemůžeme také upravovat evropskou směrnicí, tady vůbec nemáme právo intervenovat a zasahovat do soukromého života podnikatele. My však neseme zodpovědnost, když se jedná o to, když se kontroluje e, pracovní čas zaměstnance zodpovědnost podnikatele se nesmí zneužívat. My bychom možná také mohli myslet na jiné možnosti, jak se například vyjádřit k únavě zaměstnanců a řidičů. Ale já bych bývala byla ráda, kdyby mi e, komise také vyslovila jeden rozsudek, o kterém hovořil pan Hughes. Možná by bylo také zajímavé, kdyby nám komise k tomuto rozsudku, k tomuto rozhodnutí něco řekla. A nyní k odmítnutí, k zamítnutí tohoto návrhu. Já se domnívám, že to je jako kdy když zamítáme dialog. A tady byl citován Hamlet, živo, být či nebýt. A jde o to, zda dialog chceme nebo ne. Tak så eh, Děkuji. Tady vznikla skutečně velice zajímavá diskuse. Já se do toho nebudu vůbec měšovat, ale jednou jsem se účastnil diskuse o dobách řízení a klidu a ale já se dále vůbec nechci podílet na diskusi. Diskuse nám ukáže, kam to povede, ale možná bych se chtěl ještě jednou obrátit na komisi. Možná, že komise by se mohla krátce vyjádřit k tomu, o čem hovořil pan Steven Hughes, jak to vypadá s tímto rozsudkem. Možná, že komise má možnost na to reagovat, když bude chtít. Next time, Příště? Dobré, komise by se do toho dnes pouštět nechtěla, jak vidíme tak bych nyní chtěl říci, že toto téma bude se o něm hlasovat 2. března a také budeme mít pak jasnější obraz o názoru výboru. Budou předloženy různé pozňovací návrhy a tímto končím dnešní diskusi. A nyní se dostáváme k dalším dvěma bodům to je koordinace systému sociálního zabezpečení a modality pro provádění a za druhé je to koordinace systému sociálního zabezpečení příloha 11. Jean, Jean Lambert a Jan Kremer jsou autory příslušných stanovisek. Paní Lambert. Uh, Děkuji, pane předsedo. Doufám, že tento bod nevyvolá takové vášně jako předešlý bod? Protože pokud ano, tak bude možná obtížné dospět k nějaké dohodě před eh, ukončením mandátu tohoto Evropského parlamentu. A v to všichni doufáme. Zcela jistě to také bude probráno se zástupci s ostatními stínovými zpravodaj. Takže dnes dopoledne, pardon, jenom se musím trošku připravit. Takže dnes se zabýváme pozměňovacími návrhy, které se vyslovují ke společnému stanovisku Rady. Co se týče koordinace eh, systému sociálního zabezpečení, prováděcích postupů. Asi o tom víme hodně, protože je tady směrnice o přeshraniční zdravotní péči, takže podle mého názoru v této oblasti je to užitečné. Co se týče pozměňovacích návrhů, které předkládám ke stano- e, společnému stanovisku, je jich velice málo. Máte je ve svých dokumentech. Jedna z otázek, která se řeší, je otázka termínů, že někdy trvá velice dlouho získat odpověď ze strany členských států nebo mezi členskými státy. Požádali jsme, aby členské státy dodržovaly své vlastní termíny, abychom měli dost času na zpracování odpovědí. Některé členské státy nemají interní termíny, takže těžko to vložit do legislativních textů. Já tedy navrhuji, abychom měli bod důvodnění, který bude požadovat po členských státech, které nemají, nebo které mají interní termíny, aby je naplňovaly a které nemají, aby vzali v úvahu tuto možnost. Dále článek 86 je takzvaná revizní doložka. Během čtyř let bychom měli zjistit, co dělat, abychom mohli urychlit tento systém, abychom zajistili elektronickou výměnu dat, aby tento způsob fungoval maximálně efektivně. Na posledním zasedání našeho výboru jsem říkala, co se týče té revizní doložky, té interní revizní doložky, to je něco, co bychom měli přijmout. Bylo nám řečeno, že ten elektronický systém se bude budovat asi dva roky, potom eh, budeme potřebovat eh, nějakou dobu, abychom viděli, zda tento elektronický systém je dostatečně efektivní. Takže je tady 6a, to se pojí článku rady, tam možná mám vysvětlení, není eh, dostatečně jasné, ale to samotné vysvětlení je potom v článku 86. Dále je to otázka informací jednotlivců. Bylo by to, mělo by to být povýšeno v rámci celého textu, aby to bylo úplně jasné, musíme konsolidovat nejrůznější stanoviska, kde je řečeno, že lidé mohou být informováni tím či o ním způsobem. Čili já doporučuji, abychom přehodili 89 eh, číslo 3, abychom to naopak posunuli eh, do začátku textu. Tady dvě pozměňovací návrhy to řeší. Jeden návrh eh, navrhuje, abychom to úplně vypustili, jiný, abychom to přemístili. Také bychom měli zlepšit formulaci, což je dobré. A další dvě otázky. V rámci prvního čtení jsme nepřijali stanovisko rady, co se týče eh, toho období pro propočty. To je, myslím, článek 13, eh, protože jsme měli pocit, že to je velice složité. Někdy to bylo delší než 365 dní, aby eh, nějaké eh, ty množství, která plynou z dávek, byla propočtena a chceme, aby eh, rada zvážila tento návrh. Dále je tady určitý materiální rozdíl, když se podíváme na přepočet těchto dob v jednotlivých členských státech. Někde to může znamenat, že lidé budou přicházet o své nároky, pokud eh, budeme koncentrovat ty jednotlivé doby, ta období. Já si myslím, že nesmírně složité, aby to vůbec lidé pochopili, takže žádám o revizi v rámci článku 86, jakým způsobem by tento propočet dob měl vypadat, čili žádám o celkovou revizi. Dále máme tady pozměvací návrhy, pochopitelně Vím, že se další pozměňovací návrhy připravují, čili počkám, až tyto návrhy budou připraveny a potom také jsem zvědavá, jak na to bude reagovat komise i rada a potom ve svých závěrečných poznámkách na to zareaguji. Děkuji mnohokrát. Možná bych mohl navrhnout následující. Po úvodu který jsme se právě vyslechli. Eh, dám slovo poslancům, kteří se chtějí k tomu vyslovit. Mám tady pana Kremra a paní Simers. Ano, omlouvám se, pane předsedo. Pane předsedo, v první řadě bych chtěl opět poděkovat paní Lambert za její skvělou práci, kterou odvedla. Vím, že na této problematice pracuje již několik let. Je to skutečně nekonečný úkol a v posledních týdnech jsme se bavili o celé řadě určitých podrobností, které nenajdete ve společném stanovisku. Zmínila se o jedné z těchto věcí. Dále prováděcí pravidla, tady eh, je to důležité z hlediska samotné zprávy. Není to v zájmu lidí, pro které pracují. Dále je důležité, aby lidé byli náležitě informováni. Eh, když jsme ukončili první čtení, tak jsme prohlásili, že by mělo být eh, lidem řečeno kdy, aby měli také právo na určité informace. A Jean eh, se pokusila zakomponovat tyto prvky do textu, takže bych chtěla říci, že ještě k tomuto tématu připravujeme návrh. Další věc, která je nová v společném stanovisku, je úvodní prohlášení ze strany rady. V celé řadě míst zavedli formulaci dotčená osoba a ne pojištěná osoba. Nemáme tady definice dotčených osob eh, v základním nařízení, ani to není v souhornu definic, čili není tam žádná definice, která by upřesňovala, co to je dotčená osoba a já si myslím, že je důležité, pokud chceme použít eh, tento termín, čili dotčené osoby, tak je důležité, abychom byli konzistentní v našich interpretacích eh, legislativy. Takže já bych k tomu chtěl předložit eh, svůj návrh, abychom změnili tento návrh, abychom neměli pojištěné osoby, ale dotčené osoby, protože je to širší. Může to být eh, E, vlastně termín, který zahrnuje nejen ty dotčené osoby, ale i jejich rodinné příslušníky. Čili to je pozměňovací návrh, na kterém pracujeme. A na závěr je tady jeden problém, který jsme ještě nevyřešili, a to je náhrada tradičního e, formuláře 101 kteří si lidé musí sebou vzít, když je jedou dočasně pracovat do zahraničí, čili by tady měly být informace o formuláři 101. To znamená, že tito lidé jej vyplní a potom mohou požadovat sociální zabezpečení eh, v zemi, ve které dočasně pracují. Čili to je otázka, která musí být také revidována. To jsou ale už eh, skutečně podrobnosti, to jsou návrhy, které budeme muset eh, nanést, nejsou to žádné politické problémy. Děkuji, Děkuji paní Cimer. Já bych nejdříve chtěla poděkovat Jean Lambert za předložené stanovisko ke zprávě. A já bych chtěla naznačit, že je jí změny podporujeme, protože nám jde o to, abychom již dále nepostupovali pouze formálně. Tady souhlasím s panem Krémerem, protože opravdu nemůže uh, to být tak, abychom postupovali pouze správně, tedy z hlediska správního, protože víme, že život se změnil a my musíme také pro tyto změny vytvořit předpoklady a proto bychom rychle měli dospět k rychlému společnému stanovisku výboru a abychom si nevěli do vlasů tak jako u předchozího tématu. Děkuji. Paní Lin, prosím. No dobrá, tak možná, že by přece jenom rada ještě chtěla něco říci, než paní Lambert bude reagovat. Cedo. Eh, tak eh, my už jsme na úrovni rady eh, měli možnost se s těmi oběma návrhy doporučení tedy jak paní zpravodajky lambert tak pana zpravodaje kremse <clears throat> na úrovni rady seznámit. tento týden proběhlo zasedání příslušné pracovní skupiny kde oba ty návrhy byly diskutovány a mohli jsme vyslechnout názory členských států takové ty první, první reakce. Eh, já bych chtěl říci že z toho mm, proběhlého eh, jednání zatím eh, je patrné že členské státy jaksi v obecné rovině vnímají ty stávající pozměňovací návrhy pozitivně a je zřejmé že rada by se s evropským parlamentem ráda ve druhém čtení dohodla. Eh, jak jsem říkal tak lze říci že ta stávající situace to znamená ty stávající pozměňovací návrhy i když eh, mm, pár věcí ještě zřejmě bude potřeba eh, diskutovat tak tyto pozměňovací návrhy přibližují parlament a radu k dosažení řešení které bude podle našeho názoru uspokojivé pro obě strany procesu my samozřejmě ještě eh, musíme vyčkat eh, jaké další eh, případné pozměňovací návrhy budou ze strany evropského parlamentu předloženy máme tady lhůtu. nineteen two takže na ty, ještě třeba vyčkat ale jak říkám k těm stávajícím pozměňovacím návrhům obecně pozitivní přístup ze strany rady. pro české předsednictví jsou tato dossier v rámci sociální oblasti Eh, prioritou a eh, my budeme a chceme dále eh, úzce s evropským parlamentem v této věci spolupracovat. děkuji za slovo. Děkuji, pane Kikale. Paní Lambert, máte k tomu připomínky? A potom přejdeme k tomu bodu pana Kremesre. A ne, můžeme hned, přejít k té příloze. To je text vypracovaný panem Kremersem. Pane předsedo, nejprve bych chtěl říci, že na pořadu jednání stojí, že tu není lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů, ale tady samozřejmě platí tato možnost, že můžete předkládat pozměňovací návrhy a platí tu stejná lhůta jako pro zprávu kolegyně Lambertové. A co se týče příloh, tak to mohu být opravdu stručný. V minulosti jsme měli dva dokumenty a po prvém čtení byly obě dvě přílohy sloučeny v jednu ale máme tu ještě jeden problém. A co se týče politického stanoviska Evropského parlamentu po prvém čtení, a to se týká přílohy 3. Tedy parlament se eh, vyjádřil, že tato příloha 3 by měla být zcela vypuštěna což rozpoutalo novou debatu v radě. Některé severské země, Spojené království a Irsko, k tomu zaujali stanovisko. Nesouhlasné stanovisko, že by tato příloha měla být vypuštěna. My jsme tedy o tom velice dlouho přemýšleli, jaké by bylo rozumné řešení a navrhujeme pragmatický postup. Ve svém legislativním stanovisku jsem se k tomu vyjádřil. Jistě chceme dosáhnout reformy, chceme mít příslušné údaje a nejprve musíme tedy doložit relevantnost té přílohy číslo 3 a doufám, že kolegové se mnou budou souhlasit. Co se týče této přílohy, tak to už pro nás žádný problém není. Děkuji. Hlásí se prosím někdo o slovo? Chce se někdo vyjádřit k této příloze? Pan Kikale, máte ještě něco k tomu? Dobře, tak. U obou bodů jde o realizaci, jde o podmínky a dále o tu eh, přílohu. 19. únor je eh, lhůtou k předložení pozměňovacích návrhů. Diskuze se potom bude konat 30. března na našem jednání a uvidíme, zda se dostaneme už tak daleko, že budeme moci schválit oba texty a samozřejmě doufáme, že dohoda bude možná eh, během druhého čtení, ale to už je otázka měsíce dubna. Tím mohu uzavřít oba tyto body a dnes dopoledne nás čeká ještě jeden bod a je to ještě zpráva z vlastního podnětu paní Lambert a, a ta se týká aktivního začlenování lidí vyloučených z trhu práce. Paní Lambert, máte slovo. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Jenom se pokusím najít svůj vlastní text. Tato konkrétní zpráva vychází z konzultací s komisí, která byla provedena nedávno spolu s nejrůznějšími organizacemi, veřejnými organizacemi a tady vznikla určitá doporučení, která byla podána radě a pochopitelně rada připravila také své vlastní prohlášení k této otázce, k těmto doporučením. Je jasné, že součást celkového kontextu vlastně jejich postoj vyplývá z toho, že si uvědomují, že v době ekonomické krize to bude stále důležité. Bude důležité zabránit tomu, aby čím dál tím více lidí se dostávalo do situace, kde jsou vyčleněni z trhu práce především dlouhodobě a bude důležité, aby tito lidé eh, se dále snažila, byli začleněni na trh práce. Čili ta dimenze jsou tři klíčové oblasti. Jednak je to podpora pro náležitý příjem, podpora pro trh práce jako takový a také přístup ke kvalitním službám. To znamená, aby tito lidé dostali pomoc, aby získali podporu, aby se mohli vrátit na trh práce. Ve své zprávě jsem se snažila zaměřit především na principy, na otázku důstojnosti jednotlivých eh, lidí, kteří jsou dotčeni a dostávají si do této situace, což je zdůrazněno i v návrhu eh, komise i rady. To se týká například podpory adekvátních eh, platů, musíme také bojovat proti chudobě. Víme, že jeden z předešlých roků byl rok boje proti chudobě. Je důležité, aby lidé měli možnost se dále rozvíjet a pokračovat ve svém životě. Jsou tady konkrétní otázky, které se snažím zmínit eh, ve své zprávě. Stála podpora přechodná období, eh, kdy lidé přecházejí eh, z období vyčlenění, zapojí se do nejrůznějších typů školení, které jim potom umožní vrátit se na trh práce. Toto přechodné období musí být lépe zvládnuto, jednak z hlediska sociálního zabezpečení, dále nejrůznějších typů podpor. Možná těto lidé by měli možnost dělat určitou eh, práci na snížený úvazek nebo sezónní práce a tak podobně. A sociální systémy bohužel neberou tyto typy eh, prací v úvahu, čili lidé si uvědomí, že ztrácejí a přicházejí o nejrůznější nároky, pokud by třeba pracovali po dobu pěti dní. Čili tady potřebujeme určité přemostění, které vyřeší tyto problematické situace. Dále určitá stimulující opatření, takzvaná stimulující opatření spíše vypadají jako určité postihy. To zavádějí členské státy a musíme se na to pečlivě podívat. Musíme zajistit, aby uh, to opět nešlo proti eh, návrhům v oblasti boje proti chudobě. Hlavně když málo pracovních míst je k dispozici, tak nesmíme postihovat lidi, kteří se chtějí eh, zapojit do práce, protože zjišťují, kde je co k dispozici a potom je čekají tyto postihy, čili eh, to musíme řešit. Dále přístup ke kvalitním službám, to je velice důležité, to bylo zdůrazněno v návrhu jak komise, tak rady, což se týká lidí obecně, všech, kteří chtějí pracovat, ale musíme se zaměřit především na ty zranitelné, ty, co byli vyčleněni. Tyto lidé potřebují mnohem více podpory a zcela jistě je tedy uznání, že tato podpora musí být individuální. Takže ty otázky jsou dost složité, jsou vzájemně propojené a možná ten všeobecný přístup nefunguje tak, jak by měl. A Klíčová věc, která byla identifikována jak komisí, tak radou, je především otázka bydlení. Velice často podceňujeme tuto otázku, protože to je velice důležité, protože musíme mít stabilitu bydlení, například stálou adresu a tak dále, když vemete v úvahu eh, problémy lidí, kteří se chtějí vrátit na trh práce. A pochopitelně ta pracovněprávní stránka je velice důležitá, jsou tady například diskriminační opatření, musíme se také podívat, jak to všechno bude vzájemně spolu fungovat. Máme tady skupiny, které jsou postiženy ještě více, například lidé, kteří mají různé duševní poruchy a postižení a tak dále. Další věc, která je pro mě naprosto jasná, musíme vzít v úvahu školení, různá opatření, jsou tady příklady členských států, kdy eh, členské státy očekávají, že tyto lidé budou třeba se školit 40 hodin eh, týdně, přičem jsou to postižení lidé s nejrůznějšími postiženími, kdy byli dlouho vyčleněni z práce, takže eh, v podstatě to je pro ně velice obtížné. Je tady řada zkušeností, která se týká programu Equal, sociálního fondu. Tady opět eh, bychom měli prosadit nejlepší praktiky, nejlepší poučení, která plynou eh, z našich zkušeností, čili to je věc, eh, kterou chceme také zdůraznit v této zprávě. Dále tady zazněly určité obavy ze strany celé řady organizací, se kterými jsem spolupracovala, že Musíme být velice opatrní, co se týče sociálního fondu. Co se týče propojení fondu, kdy se snažíme pomáhat lidem, aby se zapojili do pracovního procesu, tak nesmíme vyčlenit určité programy, které řeší velice složité potřeby lidí, aby to bylo skutečně velice snadné pro ti, kteří mají problémy navrátit se do pracovního procesu. A nesmíme Eh, penalizovat ty takzvané měkké programy, eh, kdy pomáháme celé řadě lidí, aby se vrátili do práce. Čili to je jenom několik eh, otázek, které jsou řešeny v této zprávě a zcela jistě to nepokrývá úplně všechno, dokonce i v tom omezeném prostředí nebo v té omezené oblasti pracovně, pracovního trhu. Vlastně se snažíme řešit otázku, jak eh, vrátit lidi do práce, když je méně pracovních míst. Takže v některých eh, případech eh, máme třeba řádek a půl k některé otázce. Já jsem si jistá, že někteří ostatní členové by rádi rozšířili celé znění nebo řešení toho problému. Děkuji. Mám tu celou řadu příspěvků. Pan Falbre nejprve, prosím. Se doplně chápu, že většina členů employment výboru utekla, protože já si chvílema připadám jako v blázinci. Vymýšlíme stále nové a nové papíry, nová a nová lejstra a výsledku je čím dál méně. Ke zprávě paní Lambert, na rozdíl od těch předešlých zpráv chci říct, se vším respektem, který pro tuto kolegyni mám, že vůbec nechápu, proč takový návrh se předkládá. To jsme přece omleli už nejmín stokrát. Těch dokumentů se objevilo ze strany komise, ze strany parlamentu tolik, že opakovat to, co už bylo stokrát řečeno, aniž máme nějaký výsledek, podle mě nemá vůbec žádný smysl. Chtěl bych zdůraznit, že v současné době se zvedá v Evropě vlna protekcionismu. Propouštějí se desítky tisíc lidí. A my se tady bavíme mat papírama, který na tom těžko něco změní. Takže já jako stínový zpravodaj nepodám žádný pozměňovací návrh a jenom doufám, že k této zprávě nebude podáno aspoň 100 pozměňovacích návrhů. Děkuju. Děkuji, paní Lin. Děkuji. Já toto určitým způsobem chápu, ale nechci jít až tak daleko jako kolega. Já chci poděkovat Jean za její práci. Také děkuji za to, že byla předložena v podstatě situační zpráva. Je to opravdu duplikace často různých informací, ale já si přesto myslím, že je dobré, aby parlament se k tomu vyjadřoval. Já si myslím, že by nebylo dobré mlčet takže já předložím určité pozňovací návrhy, ne protože bych si myslela, že zpráva není dobrá. Já vím, že opravdu nemůžeme zmínit úplně všechno. A máme tady článek 6. Já musím říci, že já jsem pro minimální mzdu, ale nevím, zda je opravdu nejlépe, jak to zařídit směrnicí tady se hovoří o, tom, o té minimální mzdě, která by měla být instalována. Já ve své právě jsem pro minimální mzdu na úrovni členského státu ale nevím, zdali opravdu máme ty pravomoce, abychom mohli nařizovat minimální mzdu směrnicí. A pokud se týče sedmičkou, takže to první byla minimální příjem, to druhé je minimální mzda. Ale já se domnívám, že opravdu eh, politika minimální mm, mest je důležitá, ale opět na vnitrostátní úrovni. Takže si myslím, že šestka a sedmička hovoří o dvou různých věcech, ale různým způsobem. Vy jste také tady hovořila o duševním zdraví a já bych chtěla předložit pozňovací návrhy týkající se duševního zdraví, protože lidé vyčlenění z pracovního trhu pak bývají také vyčlenění ze společnosti. Potom opravdu jsou jakoby stigmatizováni. Pak také tady je zneužívání drog a alkoholu. Toto také vede potom k sociální exkluzi a my bychom si měli zde vyjmen, vyměňovat především zkušenosti a snažit se opět začlenovat lidi s těmito problémy opět do společnosti. Měli bychom se radit o tom, jak je opět eh, integrovat. Takže zde také některé pozměňovací návrhy. Pokud se týče čtrnáctky, tak je to eh, trh práce a možná, že bychom se mohli také zmínit o směrnosti pro zaměstnanost roku 2000, protože ne všechny země je ji řádně provádějí, některé země ji neprovádějí vůbec. A já si myslím, že je třeba připomenout, že takováto směrnice pro zaměstnanost máme, protože toto je o aktivní inkluzi na trh práce a proto je třeba připomenout, které členské státy neprovádějí řádně tuto směrnici a já bych chtěla poděkovat Jean ještě jednou za práci. Tak Děkuji paní Zimmer a potom paní Panatopoulos. Já bych chtěla poděkovat Jane za zpracování této zprávy a za předložení zprávy, která podle mého názoru je velice sympatická, kterou já v jejím základním směru podporuji a já bych se chtěla vyjádřit ke dvou aspektům. Já předložím návrhy paní kolegyni jisté pozměňovací návrhy, které budu, povedou ke konkretizaci zprávy a sice především s tím cílem, abychom si stanovili konkrétnější cíle že každá kapka potom ohlazuje kámen a s tím, že my opravdu potřebujeme konkrétní cíle, které si parlament stanoví. To znamená konkrétní cíle například v boji proti chudobě v členských státech tak, abychom toto neopomněli. A potom je tady druhý aspekt, který bych chtěla zdůraznit, a to je to, že já děkuji Jean za formulaci článku 10 a 18, protože podle mého názoru se tady ještě jednou jasně ukazuje, že se tady jedná o celistvý pohled na lidi, kteří nezapadají do těch našich krabiček, do těch našich břížek. Já jsem také udělala zkušenost, že existují určité skupiny osob, kterým se snažíme vytvořit eh, možnost pro integraci, ale nám musí být od počátku jasné, že tyto snahy mohou stroskotat a že nakonec se nepodaří tyto osoby integrovat. Ale v současné době naše sociální politika je někdy zaměřená příliš na financování a provádění projektů, které jsou zacíleny na integraci do pracovního procesu. A paní Lambert na jednom místě píše o tom, že někdy některé projekty eh, nejsou financovány a opravdu někdy některé projekty v členských státech jsou nedostatečně financovány. To znamená, že my vytáhneme, tak říkajíc, lidi z jejich brlohu na půl roku, ale protože je nech, a pak je necháme zase spadnout zpátky, protože nemáme dostatek financí. A to je to, co já bych ráda formulovala konkrétněji. Mně jde o to, a že tady se nejedná o lidi, kteří jsou podchyceni různými projekty a opatřeními jako osoby postižené. Jde já se domnívám, že tito lidé, tedy postižení, jsou registrováni. Tady spíše hovoříme lidi, o lidech, kteří mají různé dlouhodobé zábrany. To znamená, to jsou lidé, kteří již mají psychické problémy, nemají sociální kompetenci, kde je třeba hledat úplně jiná řešení, kde se musí, jí, musí jednat i o propojení různých projektů, musí mít větší psychosociálně pedagogickou péči a tak, aby dokázali nějakým způsobem žít a přežít, i když nebudou schopni začlenění do trhu práce. Děkuji. Děkuji, paní Panajotopoulos. Děkuji, pane předsedo, budu opravdu stručná. Chtěla bych pouze poznamenat, že Kolega, který nás opustil, má pravdu. Říká, že tato diskuze je zbytečná a že nám to příliš mnoho nepřinese, když se budeme zabývat těmito tématy, ale já si myslím, že to je jeden z našich úkolů. Předkládat návrhy, navrhovat řešení a to rozhodně nemůže být kliše. Mnohdy se ukazuje, se to ukazuje i na příkladu našich pozměňovacích návrhů. E, ukazuje to, že máme někdy e, velice e, striktní představy, že vězíme ve svých vlastních představách a musíme usilovat o pružnější návrhy. Lidé se přece mění a je možné, že se člověk najednou dostane do úplně jiné situace a my potřebujeme strukturu struktury, které nám umožní na to reagovat. Souvisí to s věkem, souvisí to se změnami ve společnosti a my konstatujeme, že je to nesmírně složitá otázka a nesmíme ji dělit do kategorií nebo skupin. Je třeba vytvářet takové struktury, které nám umožní podchytit osoby, které jsou stabilně vyčleněny z příležitostí trhu práce a na druhé straně zase musíme vytvářet možnosti pro ty osoby, kterým se eh, podaří ten skok z nezaměstnanosti do pracovního vztahu. Myslím, že se musíme postarat o takovéto předpoklady a nesmíme dopustit zjistit, abychom například eh, říkali, že je nutné stanovovat eh, minimální mzdy, prostě stanovovali předpisy, to nám eh, při řešení příliš nepomůže. My musíme usilovat o zajištění důstojného života a minimální příjem nestečí, ten neumožní zajištění důstojného života. Děkuji. To byl poslední příspěvek na mém seznamu řečníku. Zástupce komise má slovo. Eh, Mr. Chairman. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji za dnešní rozpravu. Evropská komise velice vítá tuto zprávu. Od počátku Ústřední úlohu Evropského parlamentu jsme pochopitelně uznávali, takže eh, uznáváme důležitost Evropského parlamentu v této iniciativě. Eh, v roce 2006 2007 jsme zahájili druhou fázi konzultací těchto iniciativ. Komise předložila svůj vlastní návrh, abychom přijali eh, principy a vodítko právě v oblasti začlenění lidů, lidí na trh práce a tyto společné principy se zohledňují eh, v rezolucích a v závěrech komise i Evropského parlamentu. Takže společné principy a společná vodítka byla přijata komisí v doporučení 3.10. roku 2008. Rada přijala závěry v prosinci a tím pádem Velice vítáme tuto zprávu jako určitou reakci na tuto oblast ze strany evropských institucí nebo konkrétně Evropského parlamentu. Chtěl bych říci jenom jedno vysvětlení, které se týká definice a proč jsme zahájili tuto iniciativu. Tady zdůrazňuji aspekty, které již nanesla paní zpravodajka a potom, jak budeme pokračovat dál. Co se týče iniciativy aktivního začlenění, tak to není iniciativa pouze pro začlenění lidí na trh práce. Když se podíváme na první odstavec eh, doporučení z října, tak tam se uvádí, že v rámci této iniciativy máme politiky začlenění, které by měly umožnit integraci eh, na trvalé udržitelné eh, pracovní místo nebo práci a také má umožnit zdroje, které zajistí, zajistí důstojný život, eh, především u těch lidí, kteří se nemohou zapojit na trh práce. Čili ta strategie je skutečně zaměřena na všechny, kteří jsou vyčleněni z trhu práce. A já bych eh, tady rád připomněl, že právní základ pro toto doporučení je článek 137 H, který je, se zabývá otázkou vyčlenění lidí z trhu práce, čili je to strategie pro všechny, eh, kteří jsou z různých důvodů vyčleněni z trhu práce, ale uznává, že eh, jsou tady dvě cesty pro integraci. Měli bychom prosazovat integraci, co se týče kvalitní, důstojné práce lidí, kteří mohou pracovat. To je nejlepší způsob, jak eh, se vymanit z chudoby, ale toto doporučení říká, že to není eh, pro všechny. Tím pádem bychom měli prosazovat eh, přístup k podpoře adekvátních příjmů pro všechny a také příležitost sociálního zapojení. Sociální zapojení je aspekt, který zdůrazňuje také výbor regionů eh, ve svém stanovisku, co se týče doporučení k aktivnímu začlenění, čili sociální zapojení je pro ty, kteří se nemohou zapojit na trh práce, tak tito lidé by se měli možnost zapojit do života společnosti prostřednictvím nejrůznějších iniciativ dobrovolné práce, Eh, přístupu k sociálním službám, k zdravotním službám, kde musíme zajistit rehabilitace, školení, nejrůznější činnosti pro všechny, aby všichni byli aktivními členy společnosti. Tím se dostávám k jedné věci, kterou chci také zdůraznit v případě prvního příspěvku, proč tento návrh. Je to první právní akt, který dala dohromady komise a předkládá je s ohledem na sociální zapojení. Od přijetí a zapojení sociálních eh, opatření, která se nacházejí v amsterdamské eh, smlouvě v roce 1997 a byla potom přijata v roce 1999. Je to první právní akt v oblasti sociálního začlenění kdy využíváme sociální opatření. Takže poslanci Evropského parlamentu mohou říkat, ano, skutečně je to něco slabého, nicméně eh, ve stávajícím rámci můžeme říci, že je to velice důležitý krok kupředu. V hierarchii dokumentů pochopitelně přijímáme toto doporučení, eh, které je relevantnější než předešlé sdělení. Aktivní zapojení je velice důležité právě ve stávající době, kdy lidé mají čím dál tím více problémů, aby mohli pracovat na pracovním trhu, aby měli náležitý příjem, čili to je jeden z aspektů, který komise v letošním roce bude zdůrazňovat především s ohledem na ekonomickou krizi. Tři body, které se týkají samotného obsahu, otázka Eh, podmíněnosti, souhlasíme s paní zpravodajkou, je to velice citlivá věc, když jsme připravovali toto doporučení spolu se členskými státy, tak eh, jsme to také diskutovali s výborem pro sociální ochranu. Je to aspekt, který byl podrobně probrán. Chtěl bych pouze zdůraznit, že musíme zdůraznit určitou podmíněnost, aby lidé nebyli v podstatě v pasti, až budou brát různé dávky. Nicméně toto doporučení má slabou podmíněnost, vůbec se to netýká samotné práce, nebo že bychom měli pracovat za každou cenu. Podpora e, příjmu také musí být e, podpořena e, s ohledem na školení nebo možnost práce, čili tyto lidé mají možnost jak pracovat, tak se nechat vyškolit. Dále ekonomická eh, opatření, čili je tady určitá podmíněnost, která se týká účasti a také odpovědnosti lidí, kteří pracují ve společnosti. Za druhé je to otázka takzvané eh, inkluzivní chudoby. To je jeden z aspektů, který byl předložen také francouzským předsednictvím. Je tady důležité mít eh, takzvanou podporu. To bylo děleno v rámci systému podpory lidí, kteří pracují a kteří nepracují, čili děkujeme za tuto poznámku ve zprávě. A potom jsou tady čtyři společné principy, které se týkají trhu práce. Měli bychom podporovat kvalitní práci, včetně veškerých dávek a měli bychom se vyhnout takzvané té chudoba v případě, že lidé pracují. Čili máme také doporučení z roku 99. Rada tedy nebrala v úvahu aspekt bydlení. Podpora bydlení, sociálního bydlení, to je nyní zakomponováno jako základní eh, prvek třetího pilíře, dále důležitost byla uznána také ze strany členských států, sociální Eh, ochrana nebo výbor pro sociální ochranu také eh, vybral ehm, bezdomovectví a eh, také nedostatečné bydlení jako určitý problém, který se bude řešit v rámci jednoho evropského roku. Takže musíme dále pracovat s Evropským parlamentem na této otázce. Je to velice rele- relevantní v kontextu otevřené metody otevřené spolupráce. E, nyní, co se chystá v budoucnosti, to je jeden z prvků, který je zdůrazněn v této zprávě. E, cíl tohoto doporučení je hlavně aktualizovat doporučení z roku 1999 sociální pomoci. Musíme to dát do stávajícího kontextu, musíme to také rozšířit o dva další pilíře, které jsou podle našeho názoru dnes důležité, abychom se zaměřili na všechny znevýhodněné skupiny. Rozdíl mezi tím nařízením z roku 1999 a nyní je takový, že máme systém na monitorování a hodnocení, sledování tohoto doporučení, což je skutečně metoda otevřené spolupráce. Příští týden ve výboru budeme Eh, probírat, jak postupovat dál, co se asi stane od března. Máme skupinu, ad hoc skupinu výboru pro sociální ochranu, která se bude zabývat otázkou sociální inkluze. Tento výbor se sejde a bude probírat eh, postup eh, v budoucnosti. Také se to bude probírat 24. dubna na našem zasedání. Co se týče podskupiny eh, výboru pro sociální ochranu, byla tady celá řada zasedání, která jsou plánována, která se mají týkat této otázky, včetně přístupu k, adekvátnímu bydlení, přístupu k zdravotní péči, Eh, minimálnímu eh, platu a podpoře minimálního platu a tak dále. Čili tyto otázky se berou eh, v úvahu, pravidelně se monitorují. Dále tady máme odborníky na sociální inkluzi, máme tady zprávu eh, na minimální platy a v neposlední řadě máme celou řadu iniciativ, které budou financovány eh, prostřednictvím programu pro pokrok a na závěr bych chtěl zdůraznit také sítě eh, místních pozorovacích středisek. To je takový pilotní projekt, který jsme zahájili 1. března roku 99 sporu s evropskými městy a týká se pilotní fáze, která bude trvat rok a půl. Eh, máme pět místních úřadů eh, v Turku, Praze, Rotterdamu, Boloně, které se budou zabývat různými aspekty. Je to také odpověď na určitý požadavek, který jsme získali ze strany nejrůznější, abychom skutečně eh, převedli implementaci na místní úrovni, kde se řeší otázka sociální inkluze. Čili to je eh, jádro tohoto návrhu. Ale chtěla bych eh, Chtěl bych říci, že v rámci programu o pokroku máme nejrůznější eh, dohody, partnerství, také monitorovací programy, kde se budeme zabývat tímto aspektem, čili komise chce zajistit Evropskému parlamentu, že tyto iniciativy bereme vážně a že se snažíme zajistit adekvátní následné akce eh, na základě společných principů, které vznikly loni v eh, říjnu. Tak se Mike, en kommentar Er Děkuji. Snad mi dovolte ještě jednu připomínku. Při schůzi koordinátorů jsme se rozhodli, že toto bude poslední zpráva z vlastního podnětu. Opravdu poslední zpráva z vlastního podnětu. A důvodem bylo to, co právě teď zaznělo. Již jsme se několikrát zabývali těmito otázkami, ale toto je uh, jistě ne jediný právní nástroj, ale nejsilnější nástroj, který jsme měli doposud v této oblasti. A to byl také důvod, který nás přiměl k tomu, že jsme se k tomu chtěli ještě jednou vyjádřit. Jistě postoj bude takový, jak jsme ho již dříve vyjádřili. Sní to možná trochu divně, ale chtěli bychom zde deklarovat e, postoj k tomuto důležitému právnímu nástroji. Paní Lamberč, na závěr, prosím. Děkuji, děkuji vám za veškeré připomínky a také za celý briefing ze strany komise, který byl velice zajímavý. Také Praha byla zařazena mezi pozorovatelská místa, což je velice dobrá věc. Já vím, že on to myslí dobře, ale prakticky můžete dělat podstatně méně, protože jde o to také, jak využíváme, jak čerpáme různé fondy, fondy soudržnosti a také různé finanční možnosti, které máme. A proto potom ten rámec zní velkolepě, ale výsledky potom musí být praktické. Já musím přiznat, že směrnice o minimální mzdě se teprve projednává a nevíme, kterým směrem se bude ubírat, ale já se domnívám, že to to se především také týká členských států jak vysoká by měla být minimální mzda, aby lidé měli pocit, že jsou součástí eh, celkového pracovního trhu. A já si myslím, že toto bude problematická záležitost, než se dohodneme v následujících měsících a letech. Potom také se tady hovořilo o duševním zdravu, zneužívání drog a alkoholu a tak dále a o specifických cílech, to je to, o čem hovořila paní Cimr. My bychom opravdu měli zařídit to, aby akce byly konkrétní. A také směrnice o zaměstnanosti se netýká pouze pracovního trhu, ale bude se zabývat obecných principů sociální inkluze. Takže já se těším na předložené pozňovací návrhy. Pan předseda nám zajisté připomene lhůtu, která pro ně bude stanovena. Samozřejmě zpráva obsahuje jisté mezery, které je třeba doplnit. Děkuji vám tedy ještě jednou. Ano, děkuji. Podívám se ještě na lhůtu a to je 16. února 12 hodin. A tím končím diskusi k tomuto bodu. počítáme s tím, že 2. března budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích a potom 31. března budeme hlasovat ve výboru a pravděpodobně se to dostane na plenárku v květnu. Tím končím současnou diskusi a také dnešní dopolední schůzi a v 15 hodin budeme pokračovat. Děkuji.